A e, nyní e, e, my tedy máme takový seznam i osob, které jsou zodpovědny za porušování lidských práv. Nyní jich je 78 na seznamu. Dalí. Děkuji, pane komisaři. A závěrem máme předloženo sedm návrhů usnesení. Rozpravu končím a hlasování o těchto návrzích proběhne nyní. Budeme nejprve hlasovat o situaci bezpečnostní situaci v oblasti Sahelu. Máme tady sedm eh, návrhů usnesení a jeden společný návrh usnesení šesti skupin a o tom budeme hlasovat. Kdo může souhlasit? Kdo je pro? Proti, pardon, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to schváleno. A nyní se dostáváme k hlasování o návrzích usnesení v případě beztrestnosti na Filipínách. Tady také máme návrh usnesení několika skupin, dohromady sedmi skupin a kolega Silvestris požádal o to, aby se mohlo hlasovat jmenovitě. Máte proti tomu nějaké námitky? Nemáte, dobře, takže budeme hlasovat jmenovitě. Nemáme žádné a já sebou nemám kartu, ta je dole, takže tím pádem zahajuji hlasování. Roberte, můžeš mi pomoci? Tu kartu mám tam. 100. 44. Eh, obvykle není možné hlasovat za někoho jiného, ale vidíte, že já o to tady zcela otevřeně žádám. Děkuji. Odhlasovali všichni? Dobře, takže tu kartu jste mi přinesli, to jsem rád. Omlouvám se všem kolegům. Dobře, takže vlastně to nebude žádné porušení pravidel pod kontrolou, ale já budu hlasovat osobně. Hlasovali všichni, ano, dobře, takže tím končím hlasování. A tento návrh byl jednomyslně schválen a tři se zdrželi. A teď bude následovat hlasování o situaci etnických menšin v Iránu. Máme tady společné usnesení také několika frakcí, návrh číslo jedna, stažen, ale máme tady eh, hlasování originálního textu, odstavec 7 a já vím, že kolega posl tam chce předložit nějaký pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh. Ano, tady se hovoří o diskriminaci eh, ne, muslimů předtím, než se dostaneme k Bahajitům. Chtěli bychom to rozšířit a chtěli bychom tam zmínit eh, také křesťany, syřany a další menšiny a proto navrhujeme následující formulaci. Stíhání a pronásledování eh, náboženských menšin, jako jsou nešičtí eh, muslimové, eh, ostatní křesťanské skupiny a potom Bahajové. Takže to je náš ústní pozměňovací návrh. Chci tam zmínit výslovně Asiřany a křesťany. Chceme, aby to tam bylo. Dobře, eh, takže eh, teď už eh, můžeme hlasovat o takto pozměněném textu. Kdo může souhlasit? Kdo je proti? Zdržel se? Takže je to schváleno. A tím se dostáváme ke konečnému hlasování o pozměňovacím návrhu, tak jak byl tedy, pardon, o celém návrhu, tak jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A také tento návrh je jednomyslně schválen. Tentokrát se zdrželi jenom eh, dva. Slovo má paní de Kaiser. Já jsem hlasovala, ale možná jsem příliš rychle vytahla kartu a zhaslo mi to tam, tak já nevím, jestli moje můj hlas byl započítán a chtěla jsem vás na to ústně upozornit. Dobře, my to prověříme a podíváme se na to potom. Dámy a pánové, frakce EPP a e, SND má následující návrh na jmenování e, do různých výborů a delegací. Je to kolega Ulmer ve výboru Envy, potom kolega Kosa na výboru pro dopravu a v zemědělském výboru je to kolega Erik Andrieu. Máte proti tomu nějaké námitky? Nemáte? Dobře, takže tím jsou tato jmenování potvrzená. Zápis tohoto zasedání bude k dispozici ke schválení na příštím zasedání a pokud nemáte žádné námitky, tak usnesení, které jsme schválili,